činům. Proto Evropská unie by měla začít aplikovat individuální sankce, které jsou nezbytné, a to okamžitě, abychom přímo mohli zasáhnout režim. A zde asi by bylo, ale nebylo dobré asi přerušit veškeré kontakty s vládou, protože je třeba uspořádat svobodné volby se všemi zárukami prostřednictvím dialogu. Jenom tak se to podaří. A proto, abychom vytvořili dialog, tak zde evropská diplomacie bude hrát důležitou roli. Je třeba tlačit na režim, ale nesmíme eh, poškodit ostatní. Buďme inteligentní a jednejme tak, aby tyto naše kroky byly užitečné. Děkuji. A následuje spontánní řečník. Jako první pan López Aguilar na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane vystejkují představiteli Borely, takže eh, stejně jako u Venezuely, tak opět zde musíme kritizovat, odsoudit eh, své volné zatýkání, represálie, mimosoudní popravy. To eh, je také stejně probíhá i v Nikaraguji, na rozdíl od Venezuely, ale opět zde, ještě před nějakou dobou po sandinistické revoluci, tak stávající prezident prezident Ortega tehdy ten eh, vzešel z voleb a mm, zde eh, i Evropská unie tehdy eh, teď, když byl zvolen, tak tam měla i svoji misi, ale teď to musíme kritizovat, protože mm, je třeba tedy trvat na tom, aby teď se konaly volby, které budou reálně demokratické, transparentní. Evropská unie musí tam vyslat volební misi. Evropská unie musí využít veškeré diplomatické prostředky pro to, aby co nejdříve se konaly důvěryhodné volby, ve, která, které vrátí demokracii do Nikaraguji a pokud a pan prezident Ortega musí odejít eh, eh, od moci prostřednictvím demokratických voleb. Pan Wallis na minutu. Děkuji. Selektivní výběr eh, informací může být problematický. Eh, stovky tisíc lidí se eh, schromáždili v Managui, aby slavili v roce 79 vítězství santinistů rovněž slavili vítězství eh, strany sandinistů a bylo to loni, kdy se podařilo potlačit američany financovaný půjč. Eh, CIA se snaží jako vždy zasahovat do režimu a vybírat si, koho sama chce nevládní organizace eh, často nafukují čísla a některé z těchto organizací se stají zbraní Američanů proti vládě. Eh, tato země, stejně jako jiné, kterým se Amerika plete eh, do jejich záležitostí, stráda už dlouhá léta. Mnozí se vydávají na hranici s Mexikem a e, američané dovážejí banány do země, která si je dokáže vypěstovat sami. Pane Borelli, je nejvyšší čas, abyste se tomu postavil, abyste umožnil Nikaragujcům, Venezuelanům, všem těmto občanům rozhodnout vlastní budoucnost. Děkuji, říká předseda pan Castaldo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Já chci vyjádřit eh, solidaritu s nikaragujským lidem, který prochází demokratickou, politickou, humanitární krizí. Dalších 300 mrtvých a asi tisíce zraněných. Eh, všichni byli demonstranti, eh, což ukazuje, jak hrozná je ta krize, která již mm, řádí v Nikaraguji několik měsíců. Mm, vlastně začalo to jako mírové protesty Eh, manifestace a vedlo to eh, k, eh, k, tom, těmto, k tomuto násilí a porušování demokracie a popírání svobod. Neustále porušování lidských práv a zneužití moci ze strany Ortegy, jeho režim, je to v podstatě rodinný režim, který si tam vytvořil a to porušuje demokratický režim v zemi. Vězni žijí v nelidských přijatelných podmínkách a zde je to vláda, která za to zodpovídá a ta přece by měla být garantem lidských práv a proto kolegové musíme okamžitě aplikovat individuální sankce, buď prostřednictvím eh, eh, dialogu, jenom tak bude možné vyřešit dramatickou krizi a takto to podpoříme vysoký představiteli. That concludes Catch the Eye. Tímto jsme se dostali na konec seznamu spontánních řečníků a slovo dostává opět vysoký představitel pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku. Máte slovo. Děkuji. Děkuji vám všem. Není pochyb, že mírové řešení bude podmíněno reformou volebního systému, tak, aby si občané i této země mohli sami rozhodnout o své budoucnosti. Ale já se nedomnívám, že tady můžeme svalovat vinu čistě jenom na CIA nebo někoho jiného. Jsme svědky opravdu represivních kroků ze strany režimu. A skutečnost, že Ortega byl kdysi někým, kdo bojoval za svobodu této země, na současné situaci nic nemění. Všichni, které jsem si vyslechl, si přejí, aby v Nikaraguji se vše změnilo k lepšímu a i já se řadím do této skupiny, ale takovýto seznam přání k ničemu nevede. Co tedy s tím? Obchodní dohoda s Nikaragou a e, pozastavení této dohody takovéto pozastavování obchodních dohod může vést k eh, problémům pro obyvatelstvo, nikoli pouze vůči Nikaragui, ale i v jiných zemích. Proč nepozastavit spolupráci? A i tak jsme udělali, ale abychom neubližovali občanům, tak se snažíme postupovat selektivně, aby jakákoliv naše pomoc nepřispívala či neposilovala režim a snažíme se podporovat eh, obhájce lidských práv a humanitární pomoc v Kostarice. Proč Evropská investiční banka nepřestala fungovat této zemi? Ze stejného důvodu. Snažíme se dodržovat své smluvní zázavky pokud bychom měli apelovat, měli bychom apelovat o předčasné volby? No, e, v, při demonstracích v roce 2018 opozice trvala na, vozba, na volbách a tento požadavek prezident Ortega rozhodně zamítl. Pokud nedojde k reformě volebního systému před volbami, tak samotné volby nebudou k ničemu. Naší prioritou by mělo být provedení reformy volebního systému. Tak, jak to doporučila mise EU, pozorovatelská mise. Proč neuvalíme na Ortegu nebo na jeho místo, předse, místo prezident, zástupce sankce? pan zástupce eh, Mourinho, vlastně příbuzný prezidenta, ten ještě nemá na krku sankce, ale je třeba reflektovat situaci. Já nevylučuji, že k těm sankcím sáhneme. Sankce by ale měly spíše vést pouze k stimulu pro to, aby se něco měnilo. A my musíme přistupovat k tomuto kroku opatrně. Máte v plánu vyslat pozorovatelskou delegaci do Nikaraguji v současné situaci a v situaci, kdy je zcela zjevné, že se lidská práva v této zemi nedodržují, tak se nedomnívám, že by to dávalo smysl, ale je třeba tlačit, jak politicky, tak i jinak, všemi dostupnými nástroji na propuštění eh, politických vězňů a já vás mohu ujistit, že právě náš unijní představitel v Nikaraguji navštívil příbuzné uvězněných a zejména otce zmíněné vězenkyně a tam se domnívám, že když jsme svědky systematického porušování lidských práv, které nelze omluvit, které nelze zdůvodnit, je to zcela jasně záležitost režimu, který není schopen dostat žádným kritériím pro dodržování lidských práv a občanských práv. Vážení poslanci, hovoříte o rozšíření seznamu jednotlivců, na které by měly být uvaleny sankce. To by muselo být předmětem jednání ministru zahraničí Evropské unie a muselo by to být schváleno jednomyslně. Ano, mělo by se tak stát. Já žádám o vaši podporu. Co se týče řešení situace v Nikaraguji, jak už jsem řekl, připadá mi stejně špatná jako ve Venezuele a bohužel se ale o Nikaraguji tak často nehovoří. Dnešní příležitost vítám. Děkuji. Thank you, Mr. Vice President. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedající. Máme zde pět návrhů usnesení k ukončení této rozpravy od SAD, Zelených, EPP, Renew a EKR. Tím končíme rozpravu k tomuto tématu a hlasovat budeme zítra. Dalším bodem na našem dnešním programu je prohlášení místo předsedy Komise Vysokého představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, které se týká situace v oblasti lidských práv a potlačování lidských práv a útok na eh, obyvatelstvo v Iránu máte možnost podávat žádosti o modrou kartu, jakož i Catch the Eye elektronicky standardně. Instrukce jsou k dispozici ústupu do našeho hemicyklu a modré karty jsou možné pouze po vystoupeních politických skupin. Tato rozprava bude zahájena místo předsedou komise panem Borelem. Prosím, dávám vám slovo jako, jakožto místo předsedovi pro zahraniční věci a bezpečnostní záležitosti Evropské komise. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, všichni víme, že Irán se nachází uprostřed velice závažné krize, nedostatek um, základních um, léku, potravin, obrovská inflace, nezaměstnanost, to všechno vedlo k obrovským rozsáhlým protestům. Já i mý spolupracovníci sledujeme vývoj ohledně posledních eh, demonstrací a protestů od 15.11., to znamená už poslední měsíc, se snažíme získat eh, ověřené informace ohledně Ehm, těch lidí, kteří byli zabiti, zraněni a začeni. Viděli jsme ale jistě by rovněž eh, ta videa ostřelovačů, kteří střílejí do protestantů a neoficiální potvrzení o tom, že asi 7 tisíc lidí bylo začeno. Toto samozřejmě, tyto informace zúraznují závažnost celé situace, rozsah celé situace toho, co se děje přímo na místě. A k čemu eh, docházelo a k čemu neustále dochází. My skutečně nemlčíme. Nemlčíme s ohledem na tento vývoj v Iránu. Reagovali jsme soukromými kanály, veřejnými kanály. Dokonce moje první prohlášení jakožto vysokého představitele Evropské unie v zastoupení zatím ještě pořád 28 evropských států. 9.12. toto prohlášení bylo právě ohledně protestu v Iránu. A v tomto prohlášení jsme velice jasně řekli, že přesto, že neustále voláme po umírněnosti iránské bezpečnostní složky, disproporčně reagovaly na tyto protesty a demonstrace a vedlo to k velkému počtu Eh, zabitých, zraněných. A rád bych proto ještě jednou zdůraznil to, že ať už se jedná o Irán nebo kdekoliv jinde zneužití síly, brutální síly proti mírovým protestantům je neakceptovatelné. My trváme na tom, aby místní iránské orgány zajistily transparentní, důvěryhodné vyšetření těchto záležitostí, aby se objasnil počet zabitých, zraněných, zatčených a ti, kteří se dopustili násilí, musí být pohnáni k zodpovědnosti. Pane předsedající, tento zás zásah eh, proti demonstrantům se rozšířil na přístup k internetu. Občané Iránu nemají přístup k globální síti, má to dopad na svobodný tok informací, komunikační zdroje. A my se snažíme o velice vyvážený, komplexní přístup s Iránem. Vyvážený, komplexní přístup a chceme samozřejmě vzít v potaz všechny eh, naše i globální obavy. My máme dlouhodobé obavy ohledně nedodržování lidských práv Iránu. Pravidelně probíhají politické schůzky a dialog na nejvyšší úrovni, například i ten DCPO. A velice známá eh, eh, jaderná dohoda i na této úrovni jsme se neustále zabývali otázkami lidských práv velice pravidelně sledujeme pokrok v oblasti lidských práv, sledujeme situaci v oblasti uplatňování trestu smrti, eh, útok na ženy a zároveň žádáme neustále zlepšení samozřejmě situace na mezinárodních fórech, na, mm, samozřejmě na, eh, díky platformy Spojených národů, jiných mezinárodních organizací. My chápeme, dámy a pánové, závažnost celé situace, pokud je o protesty v Iránu. My budeme neustále žádat o konkrétní aktivity, konkrétní kroky, které by měly být součástí našeho diplomatického úsilí s Iránem, což není omezeno pouze na jadernou problematiku. Věříme, že místní orgány musí dodržovat své mezinárodní závazky, včetně Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní dohody o občanských a politických právech svoboda projevu, svoboda shromažďování. To jsou práva, která musí být neustále respektována a já se těším na to, že my všichni společně budeme podporovat respektování všech těchto práv všude ve světě. Dnes jsme analyzovali několik případů podobné situace, která vyžaduje z naší strany velice jasný, silný signál ze strany celé Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo komise. Další promluví pan Basescu za EPP. Jednu minutu a půl máte. Domnule președinte, protejat de dorința Uniunii Europene de a avea cu orice preț un acord Vážený pane předsedající, ano, vidíme, že jsme se snažili všemožnou tuto e, dohodu ohledně jaderné energetiky a přesto místní režim eh, útočí na své vlastní lidi. Je to systém, který je skorumpován, je to systém, který a celý, celá tato země samozřejmě trpí i sankcemi mm, Spojených států amerických. Celý tento ale režim, jak vidíme, najednou brutálně zasahuje proti místním demonstrantům, mírovým eh, protestantům, protesty, které vidíme v celé zemi. Místní obyvatele, jedna 30 provincií a 140 měst byly potla, jejich protest byl potlačen tímto eh, ne, nekontrolovatelným režimem na základě eh, Národní rady Iránu. Tento systém skutečně postupoval bezprecedentně, brutálně Eh, je tam, eh, bylo potvrzeno asi 1500 eh, úmrtí, 500 lidí závažně zraněných. Je to režim, který opravdu se snaží všemožně Eh, zasáhnout proti těmto demonstrantům a využívat eh, k tomu i místní eh, vůdčí osobnosti. A proto Evropská unie musí protestovat velice jasně a musíme ale zároveň si uvědomit, že Evropská unie ve vztazí s Iránem je jakýmsi vlastně vězněm této dohody o nukleární dohody. To je realita podle mého názoru. A zároveň důvod, proč se tváříme, že vlastně Předseda přerušuje. Bohužel jste přetáhl svůj čas. Já jsem bohužel vám vypnul mikrofon. Už nejste slyšet, pane kolego. Our next speaker jako další pan Luis de Vesa na dvě minuty. señor presidente. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo, pane eh, místo předsedo eh, a děkuji i za čas, který jste věnoval dnes všem těmto situacím porušování lidských práv za socialisty a demokraty. Já eh, vám zcela děkuji za velice konsistentní, detailní postoje, když jste jasně odsoudil eh, to, co se stalo v Iránu v listopadu. Jenom ještě, abych něco doplnil k tomu, co řekl vysoký představitel. Zaprvé chci připomenout, že tyto manifestace, že určitě jsou největší, které eh, jsme zažili za těch 40 let stávajícího režimu v Iránu. Jsou to manifestace, které nemohly proběhnout mírově a podle rozporuplných zpráv, které se nám dostávají od Amnesty International a dalších, tak alespoň 300 mrtvých údajně a 7 tisíc obětí eh, jinak zraněných. Takže řada těchto protestujících také bylo eh, svévolně zatčeno a hrozí jim dokonce trest smrti, takže se tam popírají základní práva, jim jako například informovat rodinné příslušníky o jejich stavu a nemají přístup k advokátovi, k obhájci, takže to vše i řekl pan vysoký představitel. Zítra eh, to, co odsouhlasíme, je nezbytná iniciativa a doufám, doufáme, že tímto podpoříme vaši práci. Hlas Evropské unie a tohoto parlamentu musí být slyšen. A reakce iránské vlády byly extrémně násilné a může to být začátek větších represálí v příštích dnech. Nezapomínejme, že jde o významný stát, se kterým musíme být v nějakém vztahu. Nepochybujeme, že s vámi zahraniční politika bude v dobrých rukách. Děkuji. Paní Porit eh, na dvě minuty za Renew. Děkuji. Po našem posledním usnesení ze září o um, zadržení našich eh, dvou Evropanů, včetně um, Britky, Nasín Radcliffe, která bude trávit Vánoce ve vězení, než aby se vrátila ke svým příbuzným do Londýna. Protesty pokračují. Poslední protest se dá porovnat s revolucí. Je to oslava revoluce a zároveň protest proti zvyšování cen jídla. Tam ale to vedlo ke krvavému potlačení. Při nejmenším 7 tisíc účastníků bylo e, zatčeno a mnozí byli zabiti, včetně dětí. Eh, mezinárodní dohoda o politických právech, kterou podepsal a ratifikoval i Irán, není dodržována. A přitom občané mají legitimní důvod, proč protestovat. A přitom Irán je zcela nepřiměřeně jim na ně uvrhuje náhubek. Kromě toho jim odstřihuje přístup od internetu a to těmto občanům neumožňuje ani předat informace o svém příběhu, což je svědectvím o narůstání represí v této zemi, včetně eh, potlačování nedávislých médií, právníků, nevládních organizací a tak dále o skutečném stavu věci v této zemi. Je čas, aby EU zasáhla. Toto usnesení volá po bezpodmínečném propuštění všech bezprávně zatčených a potom, aby EU při jakýchkoliv kontaktech s Iránem zmiňovala lidská práva. Zároveň by měla požádat o vyšetření zločinu. Tato situace už nemůže takto přetrvávat. Za zelené pan Urtasun na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající Přes 300 občanů bylo zabito a tisíce byly zatčeny po brutálním zásahu iránských eh, úřadů. Přitom ale nemáme žádné informace o těchto protestech a eh, porušování lidských práv pokračuje ehm, příšerná cena lidských životů ehm, není eh, přípustná. Rovněž máme zprávy o špatném zacházení ve vězení. Studenti, novináři jsou zadržováni prostě za hájení lidských práv nastal čas na apel na Irán, aby přestal se takto chovat s vlastním občanům a rovněž OSN by mělo vyjasnit zatím nevyjasněné, nevysvětlené okolnosti a měli bychom navrhnout, aby jakékoliv porušování lidských práv bylo předmětem neutrálního vyšetřování. Vše se zhoršuje z důvodu amerických sankcí. Proto bych rád oslavil úsilí vysokého představitele tím, že se snažíme podpořit GE, CPOA. Je to náš nejlepší nástroj a zároveň musíme pokračovat v dialogu o lidských právech. Tedy co by Evropa? Musíme pokračovat na cestě, kterou jsme nastolili a domnívám se, že skutečně toto úsilí je nesmírně cené. On behalf of... Jménem skupiny ID Pan Javier, na dvě minuty. Již více než dva roky autoritářský režim Ayatollah je předětem protestů na ulici a před třemi týdny jim ustřihli i internet, aby zabránili těmto protestům. Irán je eh, vlastně v rukách takové hry Spojených států, Ruska a Číny. Nezapomínejme, že to vlastně Irán eh, i přispěl k míru v Sýrii. Je to taková protiváha Saudské Arábii. My tedy samozřejmě odsuzujeme eh, svévolnou politiku eh, iránského režimu a podporujeme lid, ale také i odsuzujeme západní eh, diplomacii, která financuje Katar a Saudskou Arábii, teda teroristy, a to jenom zhoršuje situaci. Zde většinou, většina z nás tady dává morální lekce, ale prosím vás, zametme si před vlastními dveřmi i zde Eh, často jsou podpírány svobody. My nejsme v tomto legitimní, protože jsme přišli na Blízkém východě eh, po Syrii a Libii jsme přišli o tvář. Takže nechme to na OSN jediný aktér eh, diplomacie, tak aby a nechme to na lidu země, aby si zvolil vlastní osud. On behalf of... Za EKR paní Fotiga máte minutu a půl. Děkuji dokonce ti, kteří se snaží být co nejvíce opatrní v tom, jak odhadují počet obětí mezi mírovými protestujícími, je enormní a šokující. Jsou jich tisíce. Tisíce uvízli za mřížemi, tisíce byly zraněny. V takové situaci nemůžeme mlčet a já jsem nesmírně vděčná Evropskému parlamentu, že přes různé politické názory, které nás rozdělují, jsme schopni vypracovat společné usnesení, které odsuzuje takovéto zabíjení vlastních občanů a obracíme se na OSN se žádostí, aby celou záležitost nezávisle vyšetřilo a zároveň požadujeme po iránském režimu, aby zveřejnilo spolehlivá čísla, statistiky, informovala příbuzné zatčených a zabitých a aby konečně skoncovala s beztrestností těch, kteří takto vůči protestujícím postupují. Násilné zacházení s Iránci musí přestat. Děkuji. Jménem GUE NGL paní Ernst, Nimta a půl. Ono je zcela jasné, že lidská práva jsou univerzální záležitosti, nezávisle na tom, kde někdo žije, určitá práva vždy má. Porušování lidských práv, uvrhování lidí do vězení či zabíjení občanů nelze relativizovat, nelze omlouvat. Proto nemáme jiné východisko. Musíme se postavit na stranu protestujících Iránců. Musíme je podpořit. A dnes, dnes ve den, kdy jsme udělili Sacharovovu cenu, se obracím na Irán, aby konečně propustil Nasrin Radcliffe. Je bez pochyb, že americké sankce poškodily nikoho jiného než právě obyčejné Iránce. Totiž tato situace nyní už neudržitelná je v podstatě made in USA. Proto musíme jedním dechem kritizovat i USA a jejich politiku na Středním východě. Oni se domnívají, že takovýto režim represemi donutí k tomu, aby odstoupil, ale to je naivní. Právě ti, kteří tam zastávají tvrdou linii, ty poškození nejsou ty naopak eh, možnost vyslovit se proti USA utvrdí v jejich eh, situaci. A proto my jsme zde, abychom na to poukázali. Za nezařazené pan Patton na minutu a půl. Podobně jako ostatní, i já eh, vyjádřuji lítost nad tím, co se děje v Iránu a rovněž i já požaduji okamžité propuštění Nagani Radcliffe. Na druhé straně je třeba poukázat na to, že Irán se snaží opět obohacovat eh, uran a eh, sestrojovat jaderné zbraně, které zavádějí neklid v celém režimu. Musíme mít tedy jiný záložní plán. To, co my se snažíme poškodí i nás. My jsme eh, my máme USA jako tisíckrát většího obchodního partnera, než co obchodujeme s Iránem. A to, jak se chováme zahraničně politicky, je chaotické. Nyní se právě Irán snaží vyhrožovat odvetnými opatřeními právě Evropské unii. Musíme spolupracovat se všemi globálními hráči, ale bez aktivního zapojení USA do toho, jak chceme situaci v Iránu změnit, tak jenom eh, meleme na prázdno. Snažíme se zde levně si zabodovat tím, že budeme kritizovat USA. Ale pokud skutečně chceme, aby Střední východ zůstal bez jaderných zbraní a podpořit situaci občanů v Iránu, tak to budou pouze američané, kteří v tom regionu mají um, mají ty správné konexe a mají vliv. Měli bychom spíše se soustředit na vyjednávání eh, v Washingtonu, nikoli v Iránu a právě po Brexitu naše výjimečné vztahy v USA s tím pohnou ku předu. Děkujeme, děkujeme, tím jsme ukončili vystoupení za jednotlivé politické frakce. A nyní již otázky na základě modré karty jsou možné. Nyní dalším řečníkem na 1,5 minuty pan Mandl. Vážený pane předsedo, vážený paní představiteli po zahraniční politiku, pane Boreli, já v roce, já jsem se narodil v roce 79 eh, a přesně tak dlouho už v Iránu máme současný režim. Předtím se snažila eh, společnost eh, z tunelu se dostat na světlo Nyní bohužel tam vládne temno. Když hovoříme o násilném potlačování protestů, tak si nesmíme představovat něco jako mm, mm, krvavého, co se nedá zdůvodnit. Tady jsou tisíce občanů, vlastních občanů, které zabíjí režim. A to Eh, několik málo týdnů eh, do 21. století, co jsme dospěli. Co s tím? Musíme zcela jasně říci, že eh, ta jaderná smlouva nevznikla, protože Iránu důvěřujeme. Právě proto, že jim nedůvěřujeme, jsme ji podepsali a proto musíme tlačit na Irán, aby dále nevyvíjel jaderné zbraně, protože to by bylo celosvětové riziko. Proto se na vás obracím, pane eh, vysoký představiteli. Pokračujte v těch diplomatických sankcích. My to dlužíme iránským občanům, když stojíme na straně svobody. Paní Santoš na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedající podstatě vlastně po necelé měsíci diskutujeme o zásadní mm, problému, zásadní zhoršující se situaci v Iránu. Nejenom, že iránská vláda ignoruje jakékoliv volání po tom, aby postupovala umírněně, ale dokonce velice, velice násilně eh, potlačila protesty v celé zemi v důsledku mm, zhoršujících se sociálních, ekonomických podmínek. Bylo zabito 500 eh, lidí, 200 dětí podle informací, které máme k dispozici, stovky začených, nelidské zacházení s lidmi v, ve vězení, to, že dochází k byčování, kopání těchto lidí, dokonce vůdci protestů hrozí jim trest smrti. Toto jsou informace, které byly nedávno zveřejněny a my to nesmíme ignorovat. Respektování lidských práv je zásadní součástí dialogu, které, který vedeme se třetími zeměmi a musí být součástí i dialogu na té nejvyšší politické úrovni mezi EU a Iránem. Vysoký představiteli, my potřebujeme využít všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom tlačili na místní orgány, aby převzali odpovědnost a plnili mezinárodní úmluvy, které podepsali. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Grošel, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, to vidíme obrovské nepokoje, protesty v Iránu, zhoršující se životní podmínky, teokratický režim Iránu potlačuje tyto protesty, došlo k stovkám lidí, kteří byli zabiti. Já nevím, zda ten, ta atomová dohoda byla v pořádku, zda americké sankce jsou v pořádku, ovšem nic nemůže eh, odůvodnit tu, to, toto brutální násilí, iránský režim, jeho zásahy No samozřejmě, že sankce a důsledek těchto sankcí přece mezinárodní nemůže vést k brutalitě režimu a násilnému potlačení, potrastu paramilitantní síly, které jsou zde využívány nejen v Iránu, ale i v celém regionu. Proto Evropská unie musí bez ohledu na politické a ekonomické zájmy odsoudit jasně tento technokratický režim. Musíme vyslat velice jasný signál, že bez ohledu na naše geopolitické zájmy prostě se neodkloní odkloníme od našich základních hodnot a, bud- a žádáme, aby protějšky naše respektovali též. Brutalita místního režimu poukazuje na nestabilitu tohoto režimu, cítí se ohrožen a tento režim si musí být vědom toho, že brutální násilí a regionální hegemonie mu nezajistí eh, je jejich přežití. Vidíme to i v minulosti. Zásadní jsou sociálně ekonomické změny. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, jaký lid by akceptoval, aby Eh, cena benzínu eh, se zdvojnásobila, bez toho, aniž by manifestoval. A my to chápeme v Iránu, ale ve, eh, ve, ve Francii tam je to také tak a tam ceny také rostou a my zde tedy od Iránu čekáme vývoj a zde trest smrti za to, když někdo se rouhá, pomlouvá islám a takže teď Eh, mm, diplomacie, francouzská diplomacie i naše diplomacie Evropské unie, tak eh, byly zahrány do kouta kvůli jednostrannému stažení se ze smlouvy ze strany USA. A zde je taková vůle tlačit více na Irán. Mezinárodní společenství chce pokračovat v sankcích. Dobře, ale tato strategie, jak vidíme, není efektivní, protože iránská společnost je nacionalistická, nesná nesnáší cizince, kteří by tam chtěli narušit eh, jejich zem. Takže je třeba navázat vyvážené vztahy s Irákem a mm, bez jakýchkoliv jiných iniciativ. Vejmeš. Pan Vejmeš na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane vysoký představiteli, já bych vám rád vykládal příběh dvou teenagerů. Nikta Isfaniari, té bylo pouhých 14 let, než eh, a to ji iránský režim střelil do hlavy. Její rodina ji hledala tři dny a až poté jim bylo předáno jejich mrtvé tělo. A přitom teenagery synové, dcery těch zodpovědných žijí v luxusu, eh, publikují na Instagramu své Ferrari, nakupují v západní Evropě, chodí do nejprestižnějších evropských škol a univerzit. Pane vysoký představiteli, potřebujeme, je nejvyšší čas na evropskou verzi magnického aktu, tak, aby ti, včetně příbuzných, těch eh, iránských katů, pochopili, že jsou před nimi brány Evropy zavřeny. A naopak eh, ti protestující musí vidět, že Evropa je skutečně na jejich straně. Na minutu a půl paní Benjume a Benjume. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla odsoudit eh, ty hrůzné represálie <clears throat> To režimu v Iránu. Je to represálie, která mám mm, podle údajů, i když jsou rozporuplné, takže zde mm, ale mm, stejně eh, je to více než tisíc mrtvých eh, podle OSN i 12 eh, nezletilých, tedy dětí, obrovské represálie. Jsou to útlaky, které, jak jsme slyšeli, postihují i další státy zde mm, dokonce i mm, mm, režim přistoupil k tomu, že zastavil internet, že e, zamezuje informace a vede to k velkým nepokojům, sociálním nepokojům. Zde my v Evropském parlamentu my chceme říci obyvatelům v Iránu, že nejsou v tom sami. Nejsou v tom sami ti mladí lidé, kteří na ulici chtějí svá práva a svobody. Nejsou sami v tom ženy, které každou středu Eh, protestují proti povinnému používání závojů. Nejsme, eh, jsme na straně tedy aktivistů, kteří jsou uvězněni na straně novinářů. A je třeba se ale si ale uvědomit, že musíme být koherentní, když prosazujeme eh, lidská práva, protože zde některé součásti levice ty to dělají selektivně podle toho, kde k čemu dochází. Takže tady tak to ne. Já chci a říci, že rezoluce, kterou zítra budeme eh, přijímat, tak ta mm, je to pouze rezoluce, proto chci říct panu představiteli, abychom přešli od rezoluce k činům. Paní Gutelan na minutu a půl. Pane předsedo, OSN nám sdělil, že v Iránu od masových protestů, které vypukly minulý měsíc, bylo začeno při nejmenším 7 tisíc občanů. Požadujeme jejich okamžité propuštění. Je příšerné slyšet a dozvídat se o tom, jak policejní složky střílejí po mírových protestujících a přitom je velice obtížné zdokumentovat ztrátu na životech a novináři mají problém se dozvídat ty správné informace, nejen v hlavním městě, ale i v provinciích. Je neuvěřitelné, že ti, kteří jen prostě protestují proti sociálním a hospodářské nespravedlnosti, riskují životy. My, socialisté, Chceme, aby se situace okamžitě změnila a zároveň stojíme na straně protestujících. Proto podporuji toto usnesení, kde apelujeme na Evropskou unii, aby neustále hovořila o lidských právech, jak bilaterálně, tak multilaterálně a odsuzujeme to, co se v té zemi děje. Děkuji. Rodriguez Ramos, one minute. Rodriguez Ramos, jedna minuta. Gracias. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane vysoký představiteli eh, eh, podle Amnesty International, tak je to 304 mm, mrtvých. Iránská opozice říká, že to je více než tisíc zavražděných a 4 tisíce eh, zraněných, 12 tisíc začených mm, i uzavření, tedy, mm, tedy blokace Eh, internetu, ale to i přesto jsme viděli ta videa, která ukazují, jak to bylo tvrdé, kruté, mm, eh, jak, eh, jak stříleli na manifestující z helikoptér ze střech domů. I dokonce rodiny nemohly pohřbít své příbuzné, své děti. Přes dvěma týdny bylo zjištěno, že eh, v, řek, v řekách, v jezerech se nachází mrtví. Je třeba, abychom z parlamentu odsoudili brutální represe. I mm, zde chceme po OSN, aby bylo zahájeno nezávislé vyšetřování pod záštitou OSN, tak aby bylo možné identifikovat osoby zodpovědné, ty pachatele politický dialog, který je nutný s Iránem, tak ale nemůže pokračovat, pokud zde bude panovat stav beztresnosti pachatelů. Pospíšil one minute and a half. Děkuji pěkně, pane předsedající. Pane vysoký představiteli, já jsem celé

Slyšeli jsme o desítkách mrtvých, to bylo hrozné, ale zatím vypadá to, že to je provizorní číslo. Hovoří se více než 300 zavražděných e, e, snajpry. Takže tento režim vypadá, že se bojí, bojí se, pan, je v panice, bojí se o přežití, protože i zevnitř teď již je odmítán, je tedy a zde v podstatě již to, ten ajatola již je na ústupu, tedy eh, proto je třeba, pane vysoký představiteli, pane Borel, je třeba eh, vrhnout hm, diplomaci, diplomaci, která ale musí definovat jasné zóny vlivu Iránu, je třeba jasně si ujasnit, eh, jak by měla vypadat bezpečnost v regionu a hm, hm, Eh, bude to trvat určitý čas, to je pravda, ale je třeba, aby diplomacie opět nastoupila na tuto cestu a to okamžitě. That concludes our list of... Tímto jsme dospěli ke konci seznamu řečníků a nyní spontánní řečník. Na jednu minutu pan Zver. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo pondělí večer jsem hovořil, jsem se už vyjadřoval ke statistikám, zarmucujícím statistikám, to, o tom, co způsobil brutální iránský režim. Dnes ale bych rád všem nalil čistého vína. Za prvé, musíme zcela jasně, co by Evropané, podpořit hnutí opozice, které se snaží v Iránu bojovat za svobodu a demokracii. Pak musíme nově definovat vlastní vztahy s Iránem. Neměli bychom se snažit ignorovat to, co se tam děje. Podobně jako USA bychom měli i my zavést sankce. A e, jsou i jiné záležitosti které se toho režimu týkají. On není pouze brutální vůči vlastním občanům, stává se hrozbou v celém regionu. Destabilizuje eh, tento region, snaží se vyrobit jaderné zbraně, což může být hrozbou pro Izrael, pro jiné země a v podstatě i pro EU. Tedy bylo by moudré vydat se s misí do Iránu. Mrs. Hagner. Paní Hagner, na minutu. Not in the chamber. Nenachází se zde. Uh, Mrs. Ward. Paní Ward. Amnesty International has just Amnesty International zrovna podalo zprávu o e, třech stovkách zabitých a tisících, kteří položili životy při mírových protestech v Iránu. Eh, nedávné protesty znamenaly, že bylo zatčeno 7 tisíc občanů, novinářů a jiných aktivistů. Všichni um, mohou být mučeni. Nemůžeme stát a přihlížet. Eh, je jasné, že iránské úřady se snaží potlačit jakýkoliv politický disent. Hovoříme-li o Iránu, musím se zmínit o Nazarin Radcliffeové, dvojí občance, která je bezprávně zadržována v této zemi, a rovněž Aras Amiri britský občan, který se snažil propagovat iránské umění a kulturu a nyní se sám nachází eh, ve vězení jako součást jakýchsi politických eh, her. Musím upozornit na obtěžování novinářů, včetně těch, kteří pracují pro eh, perskou BBC. Musíme je hájit všechny bez výjimky. Daly. Paní Daly, máte jednu minutu, prosím. Já samozřejmě chci vyjádřit solidaritu hlavně všem obětem represe všude, všude, kdykoliv na celém světě protože samozřejmě víme, že dochází k represi také lídrů opozice. To je něco, co samozřejmě odsuzuje, ale ten problém je následující. I když jsou lidská práva univerzální, tak zneužívání lidských práv není vždy stejně odsuzováno ani tímto parlamentem. Velmi často to zneužívání lidských práv je dokonce přeháněno a někdy se o tom vůbec nehovoří. Ale víte co? Máme tady eh, státy, které mají svou nezávislou politiku, máme tady i členské státy, které jsou více nakloněny západu a východu a proto samozřejmě je velmi důležité podporovat oběti represe, ale uvědomme si, že velmi často tady hovoříme o imperialistické agendě eh, v oblasti lidských práv. To znamená, velmi často odsuzujeme pouze Irán nebo Rusko, ale kdo odsuzuje USA, kdo hovoří hovoří o brutální represi ze strany Izraele eh, Palestíny, o tom vůbec nehovoříme. To znamená, my vlastně oslabujeme svou vlastní autoritou tímto dvojím metrem a na to bychom neměli zapomínat. Pan Kastaldo, máte jednu minutu, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, oběti, oběti demonstrací Eh, v Iránu. To jsou Tady hovoříme asi o třech stovkách obětí, včetně žen a dětí. A to je přesně to, na co musíme hovořit v první řadě, protože tady hovoříme o lidech, kteří střílejí na lidi demonstrující na ulici. To je v podstatě nová fáze utlačování, které jsme teď svědkem. Tisíce lidí je vězněno. Lídři studentského hnutí, to je něco, co prostě nemůžeme opomíjet. Ale chci říct ještě jednu věc. Eh, ve chvíli, kdy hovoříme o odsouzení těchto barbarských činů, ano, tak eh, odsuzujeme to, ale proč vlastně vznikly ty demonstrace? Vznikly z důvodu amerických sankcí. Eh, neuvěřitelně se zvýšily ceny základních produktů, včetně paliv a to má samozřejmě zásadní dopad na eh, všechny občany a žádná politická reakce. Ve chvíli, kdy dochází k tomu, že všechny tyto negativní dopady eh, vlastně padají na bedra těch eh, nejslabších, tak prostě musíme, musíme se zamyslet nad tím, jak jednat a proč jednáme tak, jak jednáme. Pan Tomak, prosím, jedna minuta Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Rád bych hovořil k panu vysokému představiteli jako člen podvýboru pro lidská práva v tomto parlamentu. Pane komisaři, zemřeli mladí lidé, studenti, učitelé, učitelky, iránští občané, kteří neměli jinou možnost vyjádřit svou nespokojenost než tímto protestem. Evropská unie a naše diplomacie nemůže být opatrná. Musíme důrazně a rázně odsoudit to, co se v Iránu děje. Kvůli nukleární dohodě nemůžeme tolerovat tuto situaci. V Iránu panuje nestabilita a může to destabilizovat celý region. Podívejme se na Syrii, na Jemen. Je prostě potřeba jednat rázně. Děkuji. Pan López Aguilar na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane vysoký představiteli, pane Borele. Ano, bohužel, Irán je opět konstantou, konstantou v debatách o lidských právech v té tou eh, komoře. Ale ta současná situace je hrůzostračná. Víc jak 300 mrtvých, tisíce, víc jak 7 tisíc lidí vězněných, eh, lidí, kteří zmizeli nebo eh, hrozí jim trest smrti. Teď nehovoříme pouze o nějaké represi lidí manifestujících na ulici. Ne, tady hovoříme opravdu o krve prolití. A právě proto prostě musíme jednat. Je pravda, že vždy to opakujeme, hovoříme tady o jaderné energie, ale diplomacie, diplomacie právě tady může být opravdu daleko intenzivnější, musí spolupracovat, musí spolupracovat se všemi, s opozicí i s lídry, tak, abychom si byli jistí, že ve chvíli, kdy dojde ke změně represivního režimu, tak nastane prostě politická situace, která bude zcela zásadně odlišná, která se bude vážit svobod, svobod eh, náboženství, náboženského vyznání a vyjadřování. Děkuji, pane předsedo. Mr. Wallace. Děkuji, pan Wallace, na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Zbraně sankcí masivně přispěly k těmto protestům. Iránský stát reagoval způsobem, který se nedá ospravedlnit. Nejde používat násilí proti protestujícím, je potřeba to odsoudit. Odsuzujme také použití zbraní v pravicových vlád v Bolivii a v Chile, kde jsou také tisíce lidí vězněni. Brutální reakce zjevně vítají Spojené státy, které hovoří o lidských právech a používají to jako zbraň proti Iránu. Brian Hawk má na starosti politiku k Iránu a říká, že lidská práva by měla být považována za důležitou součástí vyjednávání vztahu s Ruskem, s Čínou a podobně, protože tlačit na lidská práva umožňuje využít strategické výhody. Americká vláda viděla důsledky politiky tlaku na Iránu na Irán. Iránští lidé se obrátili proti svému politickému systému. Tomuto se říká vnější, vměšování do vnitřních věcí. Pane Borele, souhlasíte s tímto vnějším vměšováním do eh, vnitřních věcí Iránu? Americké ambice jsou podkopat existenci těchto smluv. Děkuji mnohokrát. Děkuji. <laughs> Díky mnohokrát. Děkuji, děkuji. A teď eh, dostává slovo pan Borel. This exchange of views has been very... Eh, tady tato výměna násadu byla velice užitečná a já si cením této příležitosti dozvědět se více o vašich názorech na vztahy s Iránem. Mohu vás ujistit, že nebudeme ignorovat tisíců, eh, nebudeme ignorovat eh, utrpení tisíců protestujících